Uh, v první řadě vás chci přivítat zpět po letních prázdninách. Doufám, že jste si léto užili a s velkým nadšením se vrhnete do práce jako já. Nyní nás čeká velice zajímavý program. Na dnešní dopoledne je poměrně nabitý, takže se pokusím být stručný. V první řadě sdělení předsedy nemáme žádné. Dále schválení zápisu z 18. 19. června, 2. července, 9. července, 11. a 12. července. Další bod je pak přijetí návrhu harmonogramu schůzí výboru ECO na leden až duben 2019. Tento harmonogram byl odsouhlasen koordinátory a pokud tedy nepředložíte nějaké námitky do konce tohoto dne, tak bude výborem schválen. No a nyní se můžeme věnovat bodu číslo 5 a to je zpráva Gabriela Mata týkající se výroční zprávy Evropské centrální banky z rok 2017. Nechci ho okrádat o čas, jenom řeknu, že tato zpráva se věnuje hospodářské situaci ECB a programu na nákup aktiv a také mm, příslušných politik, jako je systém pojišťování vkladů. Takže nyní bych předal slovo našemu zpravodaji na pět minut, následovat budou na čtyři minuty stínovi zpravodajové a potom, pokud zbyde čas, také podle Catch the Eye. Děkuji, pane předsedo. Opravdu vidím, že i publikum zde je velice nadšené tady po létě. Nicméně děkuji, pane předsedo. Nyní se tedy věnujeme ekonomické situaci banky a také toho, Ehm, co vše zahrnuje tu měnovou politiku ECB. Myslím si, že k té ekonomické situaci můžeme říci, že rok 2017 to byl důležitý rok. Ekonomika v EU rostla mnohem rychleji než za posledních desíti let a můžeme tedy vidět i u jednotlivých států, že ekonomiky pokročily a myslím si, že to hodně právě způsobila měnová politika této banky a nejrůznější strukturální reformy, které prováděly příslušné státy. Z údajů z července je vidět tedy, že tu zřejmě dojde k desetiprocentní konsolidaci rozdíl mezi roky 2018 a 2019 a, a, a inflace e, klesá z, na hodnoty před obdobím 2008, takže to je zase důležitá skutečnost. I když tu panuje určitá nejistota v oblasti Evropské unie, kromě nárůstu populismu, je to pak jednání o Brexitu, které bez pochyby bude důležité. No a pak jsou tu postupy jako protekcionismus, což také musíme brát v potaz a je třeba zajistit, abychom kráčeli tou cestou růstu a zajištění pracovních míst, což jak často zaznívá, to je ta opravdová sociální politika. A proto je důležité vytvořit důležité prostředí pro investice, jak soukromé, tak veřejné, a alespoň dosáhnout těch hodnot z dob před krize. A proto je zapotřebí větších aktivit ze strany ECB, aby se zajistilo, že měnová politika zajistí ten cíl um, mít tu úvěry vhodné pro reálnou ekonomiku. Je to uh, taková důležitá páteř naší ekonomiky ekonomiky a to, je, to jsou malé střední podniky a ty musíme podporovat. Tady ECB plní svůj mandát, tedy že e, dodržuje tu inflaci pod dvěmi procenty a do roku 2020 se očekává, že to bude kolem 1,7 díky příslušným opatřením. V té zprávě jsme se snažili zhrnout veškeré aspekty měnové politiky, jak úrokové sazby, program na výkup aktiv, také eh, podporu likvidity a mm, také mm, programy na výkup veřejného dluhu v eurozóně. Také se tu apeluje na větší míru transparentnosti, to nás znepokoje, a pak také na míru obezřetnosti ještě předtím, než dojde k nějaké krizi, jako být opatrní v době, než by mohla nastat zase nějaká ta bublina to znamená, jsou to tedy opatření, která má přijímat jak Evropská centrální banka, ale já jsem také již často řekl, že Evropská centrální banka nemůže vyřešit strukturální problémy svých členů. To jsou právě členské státy, které samozřejmě za spolupráce s evropskými institucemi mají dělat příslušné kroky na národní úrovni, aby vytvořili pevné základy pro celou EU, aby tu byla tedy expanzivní um, měnová politika, tak ta samotná prostě nevyřeší různé agregované problémy. Jsou tu opatření ECB, ty jsou přechodného rázu, a umožňují tedy dostatek času členským státům, aby ty mohly konsolidovat svoji fiskální situace a také, aby mohly zavádět strukturální reformy, protože ty právě vytvářejí podmínky, aby se i nadále kráčelo tím směrem ekonomického růstu. Ještě bych zdůraznil tři věci. V první řadě, jak jsou důležitá ta jednání o Brexitu, pak je to potřeba, aby ECB byla připravena na všechny možné scénáře, také na ten, že tu nebude dohoda, i když doufám, že k tomu, ne, k tomu nedojde, ale je třeba být připraven. A pak je důležité postupovat směrem k větší míře finanční integrace a to prostřednictvím Unie kapitálových trhů, což bez pochyby přispěje k lepším převodům v rámci měnové politiky a zajistí větší míru stability v eurozóně. A pak chci ještě připomenout něco, co bychom měli mít vždy na paměti, tedy že ECB e má absolutní nezávislost ve vedení své měnové politiky a podobně e, je to i u ostatních. A takto bychom na to tedy měli nahlížet, tak to jsem to popsal ve zprávě. Ještě jednou děkuji veškerému týmu, který spolupracoval. Děkuji vám. Já vám děkuji. Za SND by měl pohovořit pan Fernandez. Máte čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Ano Eh, kolega eh, Guy Moriano tady není, takže já ho tu budu zastupovat a přečtu eh, tedy ten text. Kolega je toho názoru, že návrh zprávy je dobře nasměřovan, nicméně má tu několik připomínek. V první řadě stávající práce, která ECB podporuje ekonomiku prostřednictvím měnové politiky, ale potřebujeme podpořit více tuto politiku a to prostřednictvím tedy adekvátních postupů na všech úrovních. Zároveň je důležité také uvědomit si, jak je důležité mít instituční partnery na evropské úrovni a z hlediska institucí ECB je nezávislá, což je naprosto zásadní pro výkon jejich funkcí, nicméně eh, neměla by pracovat na úkor transparentnosti a demokratické zodpovědnosti a takto by to mělo pokračovat i nadále. Dále v kontextu stávajícího budoucího kola jednání pro obsazení vysokých postů v ECD, ECB, včetně předsedy, by se mělo tedy postupovat podle toho programu Top Jobs, um, zanalizovat všechny údaje o kandidátech a nastolit také správnou rovnováhu genderovou mezi kandidáty muži a ženovi dále rozumné ekonomické politiky by se tu měly provádět a plnit tím evropské eh, stanovené politické cíle, jako jsou cíle z COP21 a eh, také měly by vytvářet synergie například s Evropskou eh, investiční bankou a s EFSI. Dále politika ECB by si měla uvědomovat možná rizika a brát v potaz i politický vývoj, například jednání o Brexitu. Dále v rámci jednání o víceletém finančním rámci by se měl eh, zajistit to, že parlament bude moci podpořit eh, kroky ECB, eh, nastolit možnost vlastních zdrojů. A poslední politická věc je třeba zanalizovat to, co provedla ECB v období krize a, a analyzovat tady e, ještě situaci s aktivy banky. To je tady osm bodů, které kolega Morgano chtěl na dnes na tomto zasedání a myslím si, že i všichni členové SND budou ochotní vyjednávat na této zprávě kolegy Mata. Děkuji, děkuji vám. Myslím, že za EKR bude hovořit pan Luke. Ano, děkuji, pane předsedo. Bohužel pan Lunes se nemohl dnes dopoledne dostavit velice se omlouvá a musí zasedat na výboru INTE, kde předkládá zprávu. Takže mne požádal, abych přečetl jeho vyjádření. V první řadě děkuji zpravodaji za velice zajímavou zprávu. Letošní zpráva není příliš dlouhá, soustředuje se na ty hlavní obavy, které jsou důležité i pro naši skupiny. Konkrétně vítá zmiňování negativních dopadů um, působení po uh, vypuknu, prasknutí té velké realitní bubliny. Je důležité tedy zavést nějaké pobídky, aby se konsolidovaly veřejné finance. Také se nám líbí zavedení uh, toho programu Target 2. Nicméně budeme předkládat pozměňovací návrhy, abychom zprávu vylepšili. Například myslíme si, že podobně jako loni je třeba uh, věnovat se otázky eh, znovu nabití prostředků. Aby eh, došlo tedy k opravdu k obnově, tak potřebujeme silnější veřejné finance a zajistit eh, adekvátní strukturální reformy bank. Co se týče negativní dopady výkupu, čistého nákupu aktiv, tady to může mít dopady například pro akcionáře. A ještě jednou děkujeme tedy panu zpravodaji a celému týmu. Děkuji. Ještě se chci zeptat za ALDE. Pohovoří pan Grens. Není tomu tak. Myslím, že postupujeme velice rychle. Za zelené ani za guetu nikoho nevidím. Je tomu tak, takže máme ještě čas pro postup podle Catch the Eye, pokud se někdo chce přihlásit k tématu měnové politiky. Pan Rosaty, prosím. Jen takový eh, návrh z mé strany, pane předsedo. Myslím si, že eh, důležité politické vývoje se blíží a ECB již sdělila, eh, že se vrátí k tomu nákupu, eh, k programu nákupu aktiv a k tomu dojde také v rámci právě eh, změn na nejvyšších postech ECB. Eh, e Myslím si, že tato naše zpráva by měla zaslat jasný signál, že toto přechod, tento přechod eh, k běžné měnové politice má být řádně veden bankou a možná bychom také měli naznačit, jak by to nové vedení v bance Eh, mělo směřovat to řízení politik, aby se lépe spolupracovalo s dalšími evropskými institucemi, aby se více přispívalo k rozvoji eurozóny a EU celkově. Je to důležité, protože tento program na nákup aktiv a jeho příslušné dopady jsou velice kontroverzní. Už jsme slyšeli i kritiky k tomuto. Myslím si, že by to v právě mělo zaznít a parlament by měl tedy v tomto ohledu vyslat silný signál. Já vám děkuji, ještě někdo další se hlásí, takže pokud dovolíte z mé strany, myslím si, že bychom měli zajistit, aby ECB vykonávala správnou práci a Myslím, že už tu zazněla velká míra nespokojení ze strany i různých politických stran, i různých politiků a je důležité zajistit, aby ECB řádně, nezávisle a kompetentně vykonávala svoji práci tak, jak to má být. Já tedy ještě jednou předám slovo zpravodaji, pokud si přeje něco dodat. Ano, děkuji jen velice stručně, abych poděkoval. Chtěl bych poděkovat Morganovi i kolegovi Lukovi panu Rosatimu i vám, pane předsedo. Já sdílím velkou většinu těchto připomínek. Myslím si, že touto zprávou, jak kolegové podotkli, i prostřednictvím pozměňovacích návrhů to můžeme ještě vylepšit a jak říkal kolega Morgano, ta zpráva, děkuji tedy za to, že jde správným směrem, teď to můžeme ještě vylepšit. A je tu jedna věc, Ohledně tedy rozpočtové fiskální politiky, to není přímo hlavním tématem a úkolem práce ECB. Tady máme jiné nástroje, jako třeba evropský semestr pro toto, ale samozřejmě Eh, je to směřování obecně měnové politiky i samozřejmě té kontroly a na to by měla dohlížet v rámci té své nezávislosti ECB. Na to tu všichni apelují a myslím si, že tady můžeme spolupracovat. Je to také otázka toho genderového zastoupení, ohledně toho jsme tu měli eh, jedno usnesení. Myslím si, že nebude tedy složité, abychom i tady dospěli k nějaké dohodě a aby se nastolila ta rovnováha u ECB. Takže ještě jednou vám všem děkuji. Já vám děkuji a tímto můžeme uzavřít. Lhůta pro prozměňovací návrhy je do 14. září, takže ještě máte nějaký čas, abyste se vyjadřili. Zvážení na výboru 18. října, hlasování na výboru 26. listopadu a pak na plénu prosinec. Tímto končíme bod číslo 5 a k bodu číslo 6 si do, přejeme pětiminutovou přestávku, protože není přítomen zpravodaj a znovu budeme zasedat v 9.30. Přerušujeme.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

So please. Takže dovolte, abychom se vrátili k našemu dnešnímu programu a je to bod číslo 6. Je to zpráva pana Mavridise, která se týká hospodářských politik v eurozóně. Jestli dovolíte na úvod, bych rád řekl, že jde o dva příspěvky Evropského parlamentu v rámci Evropského semestru. Došlo kde z výměně, k výměně zpravodajů, kde pan Mavrides nahradil původního zpravodaje pana Bajeta. Máme předloženo 328 pozměňovacích návrhů, což je docela hodně a těmi se budeme zabývat. A nyní dovolte, pět minut bude mít pan zpravodaj a potom stínový zpravodajové. Děkuji za slovo, pane předsedo, dobré ráno vám všem přeji. Jde o první příležitost vystoupit eh, na tomto našem zasedání, proto bych rád eh, všechny přivítal a popřál nám hodně zdaru ve zbývající části letošního roku. Jak už jste se o tom zmínil, ano, je to skutečně docela veliký počet pozměňovacích návrhů, 328. A my považujeme velice důležité následující body, které jsou takovými hlavními obavami, o kterých jsme se zmínili v našich pozměňovacích návrzích. Takže první. Větší flexibilita, pokud jde o implementaci paktu růstu a stability, dále je to agregovaná fiskální pozice v eurozóně, dále aby jsme veřejné finance vyňali z té oblasti zadlužení, pokud jde o počítání zadlužení EU. A dále mm, jsou to sociální, pracovní, environmentální indikátory, které by měly být součástí udržitelných cílů a pařížských cílů v oblasti reformy evropského semestru. Třetí bod větší národní přezetí odpovědnosti, pokud jde o doporučení, konkrétně doporučení udělená pro jednotlivé země a dále je to čtvrtý bod, reforma semestru na základě výsledků, které by měly udržet nebo vytvořit udržitelnou reformu, která by umožnila ekonomickou, sociální, environmentální transformaci pro blaho všech našich lidí. A dále je to solidní růst, udržitelný růst mikro, malých a středně velkých podniků těch členských státech především, kde měla krize zásadnější negativní dopad. Dále je to podpora strukturálních financí eh, proti tomu škrtání, které navrhuje komise. Zároveň, pokud jde o alokování evropských eh, finančních prostředků a jejich podmíněnost, pokud jde o evropský semestr a zpráva ekonomických záležitostí, jsou hlavními principy politiky soudržnosti a mohly by mít negativní dopad. Boj proti ekonomické a sociální divergenci v eurozóně je velice důležité pro ekonomické řízení eurozóny. Dále je to přeskum určitých nefér praktik, které využívá bankovní sektor v různých kontraktech a smlouvách a podpora efektivní implementace relevantních evropských směrnic. A dále je to dokončení bankovní unie. To je poslední bod, který je klíčovým prvkem hlubší a skutečné reálné měnové unie. Chceme podpořit eh, vytvoření mutualizovaného EDISu do roku 2020. Pane předsedo, milí kolegové, milé kolegyně, budeme se snažit eh, zakomponovat do kompromisu většinu pozměňovacích návrhů a těšíme se na kvalitní, konstruktivní rozpravu, jakož i spolupráci koordinátorů a stínových zpravodajů napříč politickým spektrem. Děkuji, děkujeme za tento úvod, říká pan předseda a nyní to je zpravodaj za EPP. Prosím, máte slovo, děkuji, děkuji, pane předsedo. Dobré ráno, dámy a pánové, jde o naše první setkání po letní přestávce. A nyní, pokud jde o tuto zprávu, Navíc ještě k těm důležitým aspektům, o kterých se zmínil kolega, je zde několik prvků, které já považuji za důležité a které podle mého názoru v této zprávě chybí. Pět nejdůležitějších bodů, o by se rád zmínil, jsou tyto následující. Jednak pokud jde o financování těch požadavků konkrétních pro jednotlivé země, dále je to problematika nákladů spojených se stárnutím populace, dále to zvyšování produktivity a tak dále. Čili, jestli dovolíte, trochu bych to objasnil. Když hovoříme o nových růstových nástrojích pro eurozónu, myslíme si, že je důležité, abychom zdůraznili roli paktu růstu a stability, odpovědnosti v této oblasti, která musí jít ruku v ruce s ostatními opatřeními. Dále je to růst v rámci evropského semestru, který by neměl znamenat pouze nějakou koordinaci. Potřebujeme mít zdravé finance, Dále, pokud jde o doporučení specifická pro jednotlivé země, podle mého názoru se zpráva nezměňuje o problematické implementaci v této oblasti. Je důležité proto, abychom na to nezapomínali, protože pouze 9 těchto doporučení je skutečně prováděno. A já si myslím, že teda nemá smysl dělat nějaká další doporučení, pokud prostě ani ta stávající nejsou realizována. Dále je to odstavec 7, hovoří se tam o veřejných službách, o stárnutí populace a já si myslím, že je zásadní, abychom zde právě hovořili o tom zásadní problému na který každý zapomíná nebo o kterém se nezmiňujeme. A to je otázka stárnutí populace a penzí. Potřebujeme kvalitní veřejné služby, Někteří by si přáli, aby to byly bezplatné služby pro všechny, ovšem musíme být realističtí. Potřebujeme strukturální reformy a rozpočtové buffery, které nám umožní takové kvalitní veřejné služby. A další bod se týká investic. Zde bych rád zúraznil to, že zpráva se zmiňuje o veřejných investicích. Já osobně si myslím, že o tom samozřejmě musíme hovořit, ovšem zdůraznit i důležitost soukromých investic, které hrají zásadní roli i pro, kapit, i pro eh, Unii kapitálových trhů. Zde vidím veliký potenciál. A pátý, poslední bod, velice stručně, když se zde hovoří o zvyšování mest, pro nás je důležité, aby to šlo ruku v ruce i s produktivitou. Proto bych rád poděkoval panu zpravodaji na závěr a těším se na další spolupráci v rámci schůzek stínových zpravodajů. Děkujeme, říká pan předseda za EKR. Zde nemáme nikoho, možná pan Luke by chtěl vystoupit, není tomu tak. Takže Karoline na eh, Naktegála zastupuje Alde, prosím, máte čtyři minuty. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych začala tím, že bych poděkovala panu zpravodaji za to, jakým způsobem vedl toto téma a těším se na další spolupráci. Já jsem se podívala s velikým zájmem na pozměňovací návrhy, které předložili kolegové. A osobně si myslím, že v této rozprávě nesmíme zapomínat na všechny záležitosti, doporučení, Některá z těchto doporučení se týkají posílení ekonomiky. abychom zabránili dalším krizím, které by sebou strhly zbytek Evropy, Vím, že zde došlo k velikým zlepšením, a my potřebujeme implementovat všechny zmíněné reformy, potřebujeme, aby byly realizovány, potřebujeme se právě eh, připravit v těchto dobrých časech na horší časy. Ovšem vidíme, že pouze malý zlomek doporučení pro jednotlivé země je skutečně implementován. Jsou zde členské státy, které přesto, že se těší dobrým ekonomickým podmínkám, se nepřipravují na těžší Eh, časy, což je podle našeho názoru nezodpovědný přístup. Dále jsou to rozpočtová pravidla, kterým se musíme věnovat. Dále je to záležitost v oblasti sociální péče. A, a zároveň bychom měli zajistit to, aby trh vytvářel pracovní příležitosti a ne nějaké orgány či úřady. A právě proto bychom měli trvat a dbát o zdravý pracovní trh a zároveň zajistit to, aby zde byly vhodné podmínky pro to, aby rodiny, ale i podniky měli možnost eh, za těchto podmínek eh, získat maximum. Strukturální reformy, které by stabilizovaly situaci v členských státech, to by mělo být cílem hospodářských politik, eh, což by podle mého názoru pomohlo členským státům a zároveň EU jako takové. Jakmile se na něčem dohodneme, musíme zajistit i implementaci těchto závazků. Těším se na další spolupráci se stínovými zpravodaji, s panem zpravodajem. A jsem si jistá, že to bude zpráva, která se bude těšit široké podpoře. Děkujeme, říká pan předsedající. A za zelené zde máme pana Urtasuna. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval panu zpravodaji ostatním, kteří se podíleli na návrhu této zprávy a zároveň se těším na další práci, na dokončení tohoto textu. Myslím si, že je to dobrý základ pro dialog, ehm, zrealizuje nebo analyzuje to stávající situaci, podíváme se na důležité body, pokud jde o zvýšení udržitelných investic, nespravedlivé zdaňování, dále nerovnosti v oblasti hospodářství, ekonomik, Um, komise, jak víme, mnoho z těchto problémů zatím nereago, nereagovala. Ale um, je zde kritika některých evropských politik, škrty, um, strukturální reformy, které podporovala Evropská komise a které se lhaly a nezlepšily naši ekonomiku, nezlepšily materiální situaci našich občanů, nechrání environmentální Mm, záležitosti a nezvyšují životní úroveň. Environmentálně sociální cíle, včetně pilíře pro sociální práva v rámci pařížské dohody, by měly být na stejné úrovni jako ostatní politické cíle EU. Pokud jde o naše pozměňovací návrhy, předložili jsme několik. Zaměřujeme se na odstranění nerovnosti a podporu reálné udržitelné ekonomiky. V oblasti daní bych rád zdůraznil 169, kde hovoříme o zemích, eh, o kterých se zmiňuje i komise komise, pokud jde o agresivní daňové režimy, boj proti praní špinavých peněz a úniky v oblasti daní. Dále je to 110, růst a pracovní místa. Chceme, aby došlo k zlepšení situace v oblasti mest a kolektivního vyjednávání, které bylo podkopáváno v některých zemích v rámci doporučení investice. My chceme přechod k nízkouhlíkové cyklické ekonomice a dodržování pařížské dohody, což je v 260 zmíněno. Dále ale je to věrohodné hodnocení, pokud je o korupci v některých členských státech, tam má velice negativní dopad na potenciál ekonomického růstu, jakož i na podnikové prostředí. 329 hovoří právě o ambicioznějších postupech v rámci doporučení pro jednotlivé země v tomto ohledu. A na závěr to, o čem hovořila pan zpravodaj, aby, ta, aby zde došlo k dokončení bankovní unie a především pokročit v oblasti Edisu, který je zablokován, což je neakceptovatelné podle našeho názoru. A samozřejmě se těším na další spolupráci se stínovými zpravodaji na vytvoření pozitivního textu. Děkuji vám, děkujeme. A za GUE zde máme pana Viegase. Dobrý den. Jen velice stručně. Naše pozice ohledně eura je jasná. My jsme proti euru, proti jeho pravidlům, jeho směřování, doporučení pro jednotlivé země, protože to, co my zaznamenáváme, je skutečnost, že euro nepřineslo stabilitu, Nevidíme tu žádnou ekonomickou efektivitu a nevidíme solidaritu. Uplatňování pravidel eura pro mnohé země a konkrétně pro Portugalsko mm, svým mm, procyklickým charakterem představovalo vlastně takový cyklus ekonomického úpadku a závislosti. My jsme přišli o naše strategické podniky, jak v oblasti financí, energetiky, tak dopravy. Ty jsou v dnešní době kontrolovány zahraničním kapitálem a obecně naše veřejné služby byly, tedy se velice zhoršily z důvodu nedostatku investic za poslední desítku let. Naštěstí v Portugalsku od roku 2015 díky novému uspořádání sil z politického hlediska bylo možné zvrátit velkou část těch opatření vnucených trojkou a které vlastně šly proti těm doporučením jednotlivým zemím. Mám na mysli zvýšení platu, snížení eh, zdanění práce, také zmiňuji tu inverzi cyklu privatizací a skutečnost je taková, že naše země se nepotopila, spíše naopak to je tedy taková chvíle pro analýzu, ze které vzejde, že tady tato vnucená austerita není řešením pro všechny země. Náš postoj je tady velice jasný, tedy že ti, kdo navrhují zemím, které Eh, pro které se situace v euru stala neudržitelná, tak aby řádným způsobem mohli vystoupit. Toto je pro nás řešení, které zajistí naši svrchovanost, naši nezávislost a umožní nám rozvoj. Děkujeme. Máme zde někoho za EFDD? Nebo za ENF? Není tomu tak? Takže ještě několik minut pro část A Chce někdo vystoupit? Máme několik minut k dispozici, nikdo se nehlásí. Tím se dostávám zpět k našemu zpravodaji. Chcete ještě na závěr? Já si myslím, že vše, co mělo být řečeno, zde již zaznělo. Já jsem si to vyložil tak, že dojde k velice pozitivnímu a konstruktivnímu dalšímu dialogu a práci a doufám, že mu tomu taky skutečně bude. Děkujeme, říká pan předsedající. Vždycky je dobré mít konstruktivní rozprávu. Pokud jde o národní parlamenty 9. října, dojde k této výměně názoru. Hlasování věkonu proběhne ve stejný den a plenárka by měla na plenáce by to mělo proběhnout v říjnu. Tím jsme dokončili tento bod na našem dnešním programu. Bohužel zde nevidím zpravodaje pro další, nebo teda 50 zpravodajů pana Tanga pro další téma. Takže budeme muset opět přerušit asi tak na 10 minutek a začneme okamžitě, jakmile se objeví pan Tang, protože to by měla být velice zajímavá rozprava, která se týká digitálního zdaňování, takže jestli dovolíte nějakých plus minus 10 minut pauza. Děkuji.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

Jo. So, dear colleague, let me now continue. Tak vážení kolegové, budeme pokračovat. Máme teď 60 minut eh, vyhrazených na velice zajímavé téma. Jsou to dva návrhy týkající se eh, zdanění firm s digitální přítomností. Než dám slovo zpravodajům, chtěl bych zmínit eh, klíčovou koncepci, která je obsažená v těchto dvou návrzích. Je to tedy eh, zavedení konceptu digitální přítomnosti eh, jak to navrhla komise v březnu letošního roku. A pak jsou tu prozatímní opatření, která řeší pro, problém daňového základu souvisejícího s digitální aktivitou. Kromě toho budeme také debatovat o trvalé reformě, která byla vlastně zahrnuta v návrhu parlamentu na CCTB a CCCTB. Takže jsem velice rád, že tu máme oba zpravodaje. Máme 60 minut na, ta, na tyto dva návrhy, takže každý zpravodaj dostane 10 minut. Nejprve eh, dávám slovo panu eh, Rosatimu, který má na starosti eh, návrh týkající se dlouhodobého řešení. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré ráno všem. Jak jste už řekl, pane předsedo, tohle je velice zajímavý balíček A je to téma, o kterém už se v Evropském parlamentu diskutovalo v kontextu eh, výboru TAX 1 a 2 a pana. Bylo to také předmětem úvah eh, na Evropské radě a v Evropské komisi samozřejmě. Iniciativa komise, která přišla s těmito dvěma legislativními návrhy, reflektuje obavu, že digitální biznis se liší od toho tradičního, pokud jde o daňovou povinnost. Digitální firmy fungují podle zcela jiných obchodních modelů než tradiční kamenné společnosti a jedním z typických rysů je to, že tyto firmy eh, poskytují zboží nebo služby někde jinde, než eh, jsou fyzicky přítomné, jako tomu bylo dřív. Takže dříve bylo lehké eh, firmy zdanit, ale v případě digitálních společností jsou tyto charakteristiky oddělené. Společnost může poskytovat digitální služby, aniž by byla jakkoliv fyzicky přítomná v dané zemi. A kromě toho spoléhá do značné míry na nehmotná aktiva, mnohem více, než je tomu u tradičních společností. Jsou to nehmotná aktiva, eh, která z definice eh, jsou velice těžko vyhodnotitelná co do své hodnoty. Kromě toho digitální firmy využívají velice specifický způsob tvoření hodnot, který se opírá o účast uživatelů čím více uživatelů užívá nějakou síť, tím více, nebo a čím více uživatelů chodí na nějakou webovou stránku, tím je vyšší hodnota dané služby. Takže tady máme interakci mezi společností, která poskytuje digitální služby a uživateli. Pokud uživatelé se aktivně účastní, pak se zvyšuje hodnota. A toto všechno znamená, že typická digitální společnost je něco značně unikátního. A v kontextu dnešní diskuze nám z toho vysvítají závažné problémy eh, z hlediska zdanění. Jak zdanit tyto aktivity? Obecně tu tedy máme ten nesoulad mezi zdrojem a eh, místem provozu. Služba je poskytována v jedné zemi, zatímco sídlo digitální firmy je v nějaké jiné zemi. Takže je velice těžké nalézt nějakou vazbu, nějakou spojitost a určit, která část hodnot, která část zisku by měla být alokována které zemi. Tohle je jenom úvod, protože všichni eh, se shodujeme na tom, že s digitálními firmami je třeba něco udělat A je to závěr, který jasně plyne i z práce OECD a z práce komise. Ozývá se mnoho hlasů a názorů, které říkají, že digitální firmy nejsou férově zdaňovány, zejména potom ty velké firmy, a proto je třeba něco udělat. V podstatě komise hledá odpovědi na tři otázky, a sice co danit, Jinými slovy, jak definovat digitální službu, která by měla být předmětem zdanění? Za druhé, kde danit? Tedy jak alokovat zisky z digitálních činností různým zemím? V jakémkoliv případě, kdy, slu, kdy služba je poskytována přeshraničně samozřejmě. A za třetí, kolik danit? Bohužel, Ačkoliv téměř všichni se shodují na tom, jak všichni experti, tak téměř všechny země se shodují na tom, že je třeba něco udělat, tak tím veškerá dohoda končí. Protože ať už OECD nebo komise navrhne jakoukoliv možnost, tak okamžitě se objeví velice protichůdné názory a o nějaké dohodě nemůže být vůbec řeč. Pak se objevil nápad, Samozřejmě nejlepší by bylo mezinárodní řešení. To bychom preferovali vzhledem k přeshraničnímu charakteru poskytování digitálních služeb. Aby byla možná dohoda na globální úrovni, na úrovni OECD, to je velmi problematické a v blízké budoucnosti to nepřipadá v úvahu. Takže komise se rozhodla, že za těchto podmínek by se měla iniciativy chopit Evropská unie a navrhla řešení, které patrně nebude dlouhodobé a strukturované, ale při nejmenším by fungovalo a odstranilo některé problémy v období, během kterého budou státy diskutovat o globálním řešení, což samozřejmě nějaký čas potrvá. Proto máme ty dvě zprávy. Jedna se týká toho strukturálního řešení, to je právě moje zpráva, a druhá zpráva se týká toho prozatímního řešení. To je zpráva eh, kolegy Tanga. Takže ten návrh strukturovaného řešení se opírá o definování takzvané významné digitální přítomnosti. Významná digitální přítomnost by umožnila daňovým úřadům určit, kde dochází k tvorbě hodnot. Významná digitální přítomnost vůbec nesouvisí s fyzickou přítomností, mohou se překrývat, ale nemusí, většinou se nepřekrývají. Důležité je ale to, že firma sídlící, dejme tomu v USA, může poskytovat digitální služby ve Francii bez jakékoliv fyzické přítomnosti ale jelikož poskytuje tyto služby ve Francii, tak musí existovat způsoby, jak určit významnou digitální přítomnost této firmy ve Francii, přestože fyzická přítomnost není, neexistuje. A podle návrhu komise významná digitální přítomnost bude určována na základě tří kritérií. Prvním je obrat, druhým je počet smluv a třetím je počet uživatelů. Já tady mám jedinou otázku. A sice, proč zrovna byly zvoleny tyto kritéria 7 milionů euro eh, obratu při prodeji digitálních služeb, 100 eh, tisíc uživatelů a 3 tisíce kontraktů jak zrovna tato čísla byla vypočítána, jaké je jejich odůvodnění těchto konkrétních čísel. A ptám se také, zda pokrývají veškerou významnou přítomnost Zda je tomu tak doopravdy, my jsme provedli pár testů a je možné, že u malého členského státu Evropské unie nebude splněno žádné z těchto kritérií nikdy. Záměrem je samozřejmě cílit na velké společnosti, pokud tomu tak je tedy, pokud je záměrem cílit na velké společnosti, tak je to v pořádku, ale mají-li být zahrnuty všechny země, tak eh, je potřeba o tom ještě pouvažovat. Takže významná digitální přítomnost, to je hlavní obsah tohoto návrhu. A kromě toho, dále, až bude digitální přítomnost určena, tak eh, návrh komise eh, říká, jak bude alokován zisk z daných aktivit. Komise předpokládá, že tyto aktivity bude možné vyčíslit a přiřadit jednotlivé části zisku jednotlivým členským státům. A tyto zisky budou tedy součástí celkového zisku dané firmy, takže to je strukturované řešení velice stručně řečeno. Já mám určité otázky v této rané fázi návrhu. Mám jich samozřejmě hodně, ale omezím se jenom na dvě nebo tři. Už jsem zmínil problém s těmi číselnými hodnotami, těch prahových hodnot. A potom mě zarazilo, když jsem četl ten dokument, že definice digitálních služeb je poměrně vágní. A v podstatě může z ní plynout mnoho nedorozumění. Ten dokument rozlišuje digitální službu spočívající ve využívání sítě a digitální službu eh, v podobě poskytování platby nebo komunikace nebo informací. Ta, dru, ta druhá jmenovaná kategorie do směrnice nespadá. Takže já bych rád položil otázku zástupcům komise, jak přesně rozlišovat tyto dvě kategorie. Ta první kategorie má být zahrnuta do tohoto návrhu, ta druhá ne. Potom třetí věc, mám také pochybnosti ohledně vymahatelnosti celého tohoto systému. Protože to by si žádalo nejenom patrně novou agenturu v každém členském státě, ale také konkrétní metodiku a dostatek technických možností, jak ověřit, zda služby poskytované digitální nebo polodigitální společností spadají do působnosti této směrnice. V tom návrhu je mnoho výjimek, a já nemám úplně jasno v tom, zda bychom byli schopni u každého jednotlivého případu posoudit, zda se tato digitální služba má zdanit, anebo zda jde pouze o využívání digitálního přístroje, což se danit nemá. Pak je tu také otázka, to je poslední, co bych chtěl říct, je tu také otázka eh, nějaké obecné dohody, protože parlament má pouze konzultativní roli v této otázce. Rozhodnutí je zcela na radě formou jednomyslnosti. A z posouzení dopadu víme, že mezi členskými státy jsou velké neschody a kontroverze. Takže bylo by dobré vyslechnout také zástupce rady a členských států a poslechnout si jejich různé názory, protože jsou země, které jsou obecně pro tento návrh, ale jiné jsou zcela proti tomuto návrhu, které nechtějí žádnou regulaci tohoto sektoru. A to z důvodů, jako je daňová zátěž, administrativní zátěž, eh, nově vzniklé překážky a tak dále. Bylo by tedy dobré vědět, do jaké míry je vůbec šance, že Rada dojde ke společné pozici. Děkuji. Děkuji moc krát, Dariuši. Nyní zpravodaj pro druhý návrh pro zatímní řešení Paul z SD. Děkuji vám, pane předsedo. Rád vidím všechny kolegy po té dlouhé přestávce. Doufám, že jste se měli dobře. My se teď znovu scházíme u tématu, o kterém jsme diskutovali před létem. Není to poprvé, co se bavíme o e, zdanění firem. A to z dobrého důvodu, protože e, tady panuje zcela skandální nerovnost. Velké korporace platí mnohem menší daně než malé a střední podniky. To je skandální nerovnost. U nadnárodních koncernů, zejména digitálních platform jako Google a Facebook, tak tyto neplatí eh, ani zdaleka tolik daní jako další mezinárodní koncerny. Většině lidí to připadá nefér, a má to dopad na jejich daňovou morálku. Říkají si, proč bych já měl platit daně, když velké firmy nemusí. To lidem připadá nefér. Ale i kdyby vám to nepřipadalo zcela nefér, pak vám to musí připadat neefektivní. Tohle zkrátka nejsou rovné podmínky a proto si myslím, že Evropský parlament by se tomu měl věnovat a většinou v parlamentu dosáhneme společného přístupu eh, v oblasti eh, zdanění firem. Může vám to připadat nefér, nebo vám to může připadat neefektivní, ale každopádně je to problém, který je třeba řešit. Existují určitá řešení, která nejsou eh, nikomu příliš pochutí, která nejsou příjemná. První z těchto řešení je nedělat nic, což razí země, jako je Lucembursko nebo Irsko, protože nedělat nic znamená, že ta neférovnost, neférovost a neefektivita bude pokračovat ve velkém měřítku. Já si nemyslím, že tuto variantu by zvolil Evropský parlament. Atraktivnější, ale pořád ještě ne úplně příjemné řešení je čekat na celosvětový přístup. Vrchní manažer Google řekl, ano, budeme platit daně, ale chceme, aby to bylo celosvětově. Samozřejmě, protože tím pádem budou moci čekat vlastně navždy, než se objeví nějaká celosvětová daň. Takže ano, on může klidně říkat, eh, já budu platit daně, až to bude celosvětově. Já neříkám, že OECD je nedůležité fórum, to jistě je, ale kromě toho si myslím, že potřebujeme evropskou iniciativu, která by prolomila tu mezinárodní patovou situaci, ve které se nacházíme. Máme povinnost vůči našim voličům řešit tu neférovost a neefektivitu zdaňování firem. Dlužíme to také světové ekonomice, protože musíme nastavit standard pro 21. století. Evropský parlament už naznačil cestu vpřed a získal širokou podporu pro zprávu o CCCTB, které jsem byl zpravodajem, a CCCTB Alana Lamasura. Tyto zprávy přinášejí zásadní změnu zdaňování právnických osob, protože ty jsou potom méně závislé na principu zdroje kde je potřeba lokalizovat zisk pro digitální platformy, duš, práva duševního vlastnictví a tak dále, tak to bývalo, teď už tomu tak není. Takže je třeba ten systém aktualizovat pro 21. století. Takže taková je cesta vpřed. A má otázka zní, jsou tyto nástroje cestou vpřed? Jdou tyto nástroje směrem k tomu fundamentálnímu přístupu, který Evropský parlament podporuje? Podle mého názoru eh, daň z obratu je jasným signálem, že nedělat nic je jednou z možností a je to jasný signál, že Evropa je ochotná podnikat kroky eh, k odstranění neférovosti a neefektivity současného systému. Tímto způsobem tlačíme eh, na světovou komunitu k nějakým krokům, zejména OECD. Takže v tomto smyslu Eh, daň, eh, daň z obratu digitálních služeb DST. Eh, to vnímám jako dočasné opatření, které by mělo vést k strukturovanějšímu přístupu, o kterém víme, že ho chceme. Takhle tedy já vnímám tu daň z digitálních služeb jakožto cestu vpřed, která by měla otevřít dveře dalším změnám. V této souvislosti mám otázku, jak vnímat rozdíl mezi tím, co je v návrhu CCCTB, což je přístup na trh, a tím, co je v DST, tedy eh, hodnota tvořená uživateli. To druhé jmenované je podle mého názoru chytrým způsobem, jak dosáhnout významného, ale eh, omezeného zdanění určité podmnožiny firem ne všech firm. Ale v konečném důsledku u CCCTB je možné říci, že daně, které platíte ze zisku, závisí na tom, kde ty zisky vznikají a, vznik, a závisí na tom, kde dochází k prodeji a kde jsou spotřebitele. To je přístup CCCTB, což je obecnější přístup než u té hodnoty tvořené uživateli. Tady tedy ta hodnota je omezujícím faktorem, což ale lze přehlédnout, pokud to povede k dlouhodobějšímu řešení. Pak mám pár konkrétních otázek. Komise navrhuje u DST daňovou sazbu 3% z obratu. A vzhledem k těm miliardám, které vydělávají digitální platformy, tak z nějakého důvodu je Mark Zuckerberg jedním z nejbohatších lidí na světě, se ptám, jsou 3% dost? Já chápu, že příjmy z tohoto návrhu by byly pouze 5 miliard, což není mnoho. Tak proč nezvážit vyšší daňovou sazbu? A proč nenecháme na členských státech, aby, pokud chtějí, zvolili vyšší daňovou sazbu? Má to být tedy minimální daňová sazba nebo jednotná daňová sazba? To je jedna otázka. Já si myslím, že to není příliš vysoká sazba vzhledem k výši zisku digitálních platform. Jenom abych připomněl, v Evropě podle eh, hodnoty na burze nejhodnotnější firmy jsou teď Apple, Google, Facebook, Amazon a Microsoft. A to nejsou zrovna chudé firmy, to zdaleka nemůžete říct. nejmenším akcionáři si to nemyslí a nemyslí si to ani obchodníci na burze. Takže to je má první otázka. Neměla by ta daňová sazba být vyšší a neměla by být pouze minimální. A druhá věc, v tom návrhu je řeč o tom, zda by měl být zdaněn prodej dat, anebo ne. A já nechápu, že se o něčem takovém vůbec bavíme. Ano, prodej dat by měl podléhat zdanění, protože jinak by docházelo k situacím, kdy vnitro podnikový transfer dat by eh, nepodléhal daním, zatímco mezipodnikový transfer by podléhal daním. Takže podle mého názoru, když se podíváte na ty hodnoty tvořené uživateli jako základ, tak z toho plyne, že prodej dat tvořených těmito uživateli by také měl podléhat zdanění. Nechápu tu logiku, podle které by se to danit nemělo. Teď samozřejmě se bavíme o zdanění v rámci širší diskuze e, o tom, co digitální platformy s těmi daty dělají. E, tady se tedy musíme soustředit i na prodej dat, protože to je jeden z problémů, kterými se musíme zabývat. Zbývá mi ještě minuta. E, ještě bych chtěl říci, že pokud jde o návrh na trvalé sídlo digitální firmy, tak to už Evropský parlament navrhoval, myslím, že někdy před rokem. Eh, také to bylo přijato Evropským parlamentem. A je to eh, logické rozšíření, které nejen zavádí koncept trvalého, digi, trvalé digitální eh, přítomnosti nejen v rámci CCCTB, ale taky v rámci vnitrostátních systémů zdanění právnických osob. Takže měli bychom raději mít jednotný přístup než 27 nebo 28 různých přístupů v rámci EU. Takže Takové jsou ty momentální úvahy, ale to téma je velice těžké. Možná se objeví další postřehy v budoucnu. Komise například navrhuje, a ty prahové hodnoty trochu vyšší než Evropský parlament. Já si velice rád vyslechnu důvody, ale ten samotný koncept je tedy odrazem stávajících úvah a měl by se tedy objevit nejen v CCCTB, ale taky v národních daňových systémech zcela bez pochyby. Otázka potom je, jak tedy dělit ten zisk, jak přiřazovat zisk. Jak to přiřazovat jednotlivé daňové základy jednotlivým zemím. Já u tohoto návrhu nechápu, jak může komise eh, předložit dva návrhy, eh, podle jednoho to přiřazovat jako u CCCTB, tedy podle prodeje pracovníků reálného kapitálu eh, a dát, a dát. A u, tohoto, u této digitální přítomnosti se to navrhuje velice odlišně. Tím se vracíme zpátky k problému, které jsme řešili v CCCTB, a sice, že nelze lokalizovat duševní vlastnictví například. To nedává smysl. Takže to je protichůdné, to, tady máme konflikt. A Evropský parlament by měl tlačit na komisi, aby s tím něco udělal, udělala a měli bychom mít jasno v tom, jak chceme ten zisk dělit. Protože to by zase měla být evropská iniciativa, která by šla příkladem celému světu a ukazovala, jak aktualizovat systém daní pro 21. století. O to nám tady celou dobu jde a Evropská unie by měla podporovat dlouhodobé strukturované řešení, které by odstranilo tu hrubou neefektivitu a neférovost, která existuje nyní kdy velké, značně ziskové korporace neplatí skoro žádné daně. To nevysvětlíte žádnému voliči v předvolební kampani v květnu 2019. Děkuji vám. Děkuji moc krát, Pole. Ještě než dám slovo stínovým zpravodajům, chtěl bych říci, že bych chtěl přivítat paní Valeska Gromer z DG Taxud z komise a pokud se nepletu, tak ta si vezme slovo na závěr této debaty a zareaguje na dosavadní příspěvky ještě teď nyní tady dám eh, slovo stínovým zpravodajům, potom bude Catch the Eye, na závěr promluví komise a ještě úplně na závěr zpravodaj. Ze stínových zpravodajů tu máme zase Paula Tangas SD, ale ten už eh, se vyjádřil, takže dám slovo Gabrielu Matovi z EPP, který je stínovým zpravodajem toho druhého návrhu. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat oběma zpravodajům za poskytnutá velice zajímavá vysvětlení. Toto téma digitálně je velice důležité. Myslím, že všichni souhlasíme, že by to měla být politická priorita všech evropských institucích a zejména tedy našeho parlamentu protože navrhnout stabilní fiskální rámec, který bude moderní, to je opravdová příležitost v digitální době a ve světě, kde hovoříme o 500 milionech spotřebitelů jen v EU a každodenně si potvrzujeme to, jak digitální podniky rostou mnohem rychleji než jak roste všeobecně ekonomika a navíc vlastně transformují náš způsob interakce, způsoby, jak konzumujeme, způsob, jak se chováme a přinášejí celkově mnohé výhody našeho, naše společnosti. Z fiskálního hlediska digitální technologie vytvářejí příležitosti pro daňové orgány, navrhují také možná řešení, které nižší administrativní zátěž a také usnadňují spolupráci mezi daňovými orgány a zejména tedy napomáhají bojovat proti podvodům. Je důležité, aby se změnily platné eh, platná pravidla, je tu tedy problém, který je velice jasný, je, je důležité toto změnit a e, ty daňové systémy jsou již zastaralé v době digitální ekonomiky, takže v dnešní době e, je tu rozdíl mezi tím, kde se vytváří hodnota a kde se zdaňuje. Ta místa nejsou zhodná. V digitálním době ta fyzická přítomnost pro jaksi výběr daní, to prostě není smysluplné, takže bez pochyby musíme hovořit o digitální přítomnosti, kromě toho, e, že tam dodáme, že je podstatná nebo ne, ale na mezinárodní úrovni se tedy čím dál více uznává ta potřeba vyřešit tuto situaci a připravit nový fiskální rámec, který bude adekvátní těm novým digitálním modelům tak jak to zmínili eh, zpravodajové, eh, pracuje na tom OECD, má předběžnou zprávu také ministru financí G20, kde analyzovali tu potřebu uspůsobit daňový mezinárodní systém digitalizaci ekonomiky a pak ještě něco důležitého, zaznamenat ty prvky, které je třeba brát v potaz eh, v těch zemích, které si přejí zavést předběžná opatření a na tom se všichni zhodneme dostaneme. Je třeba se věnovat těm daňovým výzvám, které vyvstávají díky samotné digitalizaci. Evropská komise předložila balíček s takovým předběžným řešením a s řešením dlouhodobým a myslím si, že kráčíme správným směrem. Samozřejmě je třeba objasnit, to tu také zaznělo, že Evropská unie by bez pochyby měla být lídrem na mezinárodní úrovni v této věci a je třeba projednat mnohé, jít do hloubky, to ano, stanovit pro, eh, procentuální hodnoty. Eh, musíme eh, toto prohloubit v průběhu všech těch rozprav o tomto balíčku. No a nyní nastala ta chvíle předkládat otázky a zejména si vyslechnout také odborníky, aby se zajistilo, že to tak složité téma můžeme z dlouhodobého hlediska vést k nějakému řešení a zajistit, že tu bude stabilní fiskální rámec a moderní pro digitální ekonomiku ekonomiku, což je ta stávající ekonomika. A kromě toho bude umět také čelit fragmentaci trhu a umožní všem aktérům využít tyto podmínky. Určitě to budou tedy spravedlivé a rovnovážné podmínky. Takže já tady chci poděkovat oběma zpravodajům za ochotu spolupracovat a snažit se dopracovat těch nejlepších možných zpráv. Děkuji. Děkuji Gabrieli a za EKR k oběma zprávám tu eh, pohovoří pan Ashley Fox. Děkuji, pane předsedo. Eh, jsou to velice dobře načasované zprávy a měli bychom je analyzovat opatrně. Narůstá tu digitální přítomnost v této moderní době a vyvstávají nové i filozofické otázky, když je tu přítomnost podniků, aniž by tam byly úplně usazeny v různých státech. Takže nyní musíme přesně nadefinovat ta kritéria, do jaké míry bude ta podstatná přítomnost. V ideálním případě budeme potřebovat mezinárodní řešení, nějakou mezinárodní dohodu prostřednictvím reformy podnikového zdanění a to bude trvat hodně dlouho a já chápu to racionále návrhu komise zajistit tu rovná pravidla pro všechny. Hovoříme o různé možné dopady z daňového hlediska na ty největší podniky a střední podniky. Tady bych doporučil zpravodajům, abychom zachovali proporcionalitu a abychom se nešli cestou diskriminality, eh, abychom eh, nediskriminovali ty menší podniky. Musíme podporovat digitální podniky v našich zemích. Kolegové z naší strany si nepřejí, aby EU využila své pravomoci v, českých, v členských státech a stanovovala tam fiskální politiky. A jsme ochotní spolupracovat s hlavními zpravodaji i ostatními stínovými zpravodaji. Děkuji za Alde. Tu máme stínového zpravodaje Petra Ješka u obou textů. Děkuji, pane předsedo. Já vítám eh, ten dlouho očekávaný návrh komise. Někteří říkají, že nepřichází ve správnou dobu, že se snaží to označovat jako nějaký prvek který se tu vloží do jakéhosi jednání ze strany Trumpa. Já bych šel proti tomu spíše naopak. Tento návrh dokonce přichází se spožděním a už jsme tu zaznamenali problémy právě tím nedostatkem příslušného zdanění těch digitálních podniků. Opravdu se tu jak si rozrůstá ten rozdíl mezi tím tradičním druhem podnikání a mezi digitálním podnikáním se veškerými možnými dopady, které to může mít na naši společnost. Návrh komise se věnuje těm stávajícím nedostatkům pro eh, digitální podniky ve srovnání s těmi tradičními, tím, že se bude oplatňovat spravedlivá logika a jasná pravidla. Je třeba je zavést tam, kde se vytváří tedy hodnota. A tým komisaře Moskovičiho dal dohromady údaje, které prokazují, že digitální společnosti platí průměrnou korporátní daň v hodnotě 9% ve srovnání s jinými podniky, které platí 23%, což je podstatný rozdíl. Facebook platí pouze 5% v zemích mimo EU mimo Spojené státy, přičemž polovina jeho příjmu pochází z mezinárodního podnikání a je třeba ukončit takovouto situaci, která jasně není spravedlivá a která takto narušuje jednotný trh. Já dokážu pochopit určité obavy o tom, že ten návrh by mohl jít proti inovacím, já jsem přesvědčen v řádnou regulaci. Ta také tvoří součást inovace. Souhlasím s tím, že obtíže tu mohou být, když se budeme snažit prosazovat snižování byrokracie a také věřím, že jsou tu velké výzvy, když se budeme snažit najít tu správnou rovnováhu, tedy mezi spravedlivým zdaněním a povzbuzováním k inovacím, ale ve prospěch integrity našeho jednotného trhu EU tyto výzvy musí přijmout. Myslím, že ten práh navržený komisí nebo ty různé prahy napomohou zajistit to, že start-upy a rozsáhlé podniky už nebudou nadále nezdaněny. A e, co se týče tedy e, zdanění těchto služeb, musíme věnovat pozornost e, u, u, u lokace uživatele. Chápu to, že ten koncept může být problematický jak z hlediska technického, i z hlediska ochrany soukromí. Referenční zdanění ohledně lokace uživatele, tady je třeba identifikovat příslušné uživatele, to znamená vysledovat užitele a zachovávat údaje o uživatelích a uchovávat je a musíme zajistit, že toto bude v souladu s GDPR, to samozřejmě, a chtěl bych si vyslechnout v této věci názor komise, protože pro naši skupinu je to velice důležité. No a ještě na závěr, pane předsedo, chci říci, že když bude digitální zdanění spravedlivé, tak to bude důležitým prvkem v rozšíření benefitu globalizace protože jít opačným směrem by byla špatná cesta. Děkuji vám, Petře. A nevidím to žádného zástupce za zelené, nikdo, kdo by se chtěl zúčastnit rozpravy. Takže nyní bych předal slovo zástupcům GUE. Je tu pan Širdevan, prosím. Děkuji vám moc krát, pane předsedo, děkuji moc krát, vážení kolegové, za tyto velice zajímavé příspěvky a za nastolené otázky. Před letem byla zveřejněna studie expertů, podle které v EU až 20 daní, které by podniky měly platit, přichází na zmar. A poměrně značnou roli v tom hrají digitální společnosti jako Apple, Google, Facebook a další. A proto na úrovni OECD a G20 se probírá zdanění digitálních platform už od roku 2015 v rámci procesu BEPS a e, nějaká dohoda na efektivních e, protiopatřeních zatím troskotá na pozici Spojených států. Proto eh, my, eh, levice, vítáme iniciativu na evropské úrovni, která přiřazuje tomuto tématu prioritu. Spravodajové už poukázali na to, že zejména velké členské státy mají zájem na tom, aby při nejmenším do konce roku, do konce rakouského předsednictví, vznikla dohoda na evropských pravidel, pravidlech. Pak tu ale zaznívají kritické hlasy od dalších členských států. Uvidíme, jak budou probíhat vyjednávání vyjednávání eh, o daňových kompetencích členských států eh, Evropský parlament eh, má ale manevrovací prostor a svobodu k tomu, aby tlačil na progresivní řešení a aby se snažil hledat eh, eh, tato řešení. Já bych chtěl říci, vážení kolegové, že na jedné straně tu máme tedy vyhýbání se daním a ohýbání pravidel. My se musíme postarat o spravedlivější zdanění. To je jedním z našich cílů, to od nás očekávají občané. Na druhé straně můžeme zdanit zdanění koncernů také konečně aktualizovat ze systému pro 20. století na systém pro 21. století, eh, který by eh, dělal čest současnému digitálnímu obchodu. A eh, ještě několik poznámek a kritických bodů, ale i pozitivních bodů ohledně návrhu komise. Zásadní je zavedení významné digitální přítomnosti, to vítáme, nicméně dokud bude trvat ten systém, systém naceňování, tak se obává moje frakce, eh, že bude docházet k přesouvání zisku a návrh se bude mít účinkem. Eh, je potřeba ale ocenit ten záměr, kterému se má zabránit dvojitýmu, dvojitému nezdanění a pozitivně vnímáme také eh, prosazování povinnosti autodeklarace vůči daňovým úřadům. Návrh komise ale obsahuje také několik pro nás velice problematických aspektů aspektů. Eh, na jedné straně eh, očekává se tedy eh, ztráta 5 miliard na ušlých příjmech. Za druhé jsou to, ta dáň se obí, opírá o obrat bez ohledu na zisk. To považujeme za velice problematické, protože vztah mezi ziskem a obratem se velice liší podnik od podniku podniky mají různé podnikatelské strategie a e, pokud jde o ty plánované 3% pro Google, tak to je patrně příliš nízko vyměřené, zatímco pro jiné podniky by to bylo příliš vysoké, ale o tom už hovořil pan zpravodaj o otázce výše té daňové sazby. My jsme tady otevření jiným modelům daňové sazby, e, případně si umíme představit i progresivní systém daňových sazeb. E, jde nám především o efektivitu celého systému systému, eh, aby eh, se nemíjel účinkem. A pokud jde o monopoly a eh, oligopoly na trhu s digitálními službami, tak zatím se předpokládalo, že daňová zátěž bude vlastně přenesena na koncové uživatele, což vidíme jako problematické. A kromě toho je také problematické, že některé digitální služby, jako například Netflix nebo Spotify, jsou zatím ze zdanění vyjmuty. Proto nevidím žádný přesvědčivý důvod a z tohoto i z jiných důvodů se proto domníváme, že eh, je potřeba hledat efektivnější cestu k minimálnímu zdanění digitální ekonomiky. Eh, a považujeme za eh, nutné pokračovat tímto směrem. Děkuji vám. Děkuji, Martine. Za EFDD tu máme pana Valiho. Děkuji. Také já chci poděkovat zpravodajům za jejich návrhy a ostatním kolegům za vyjádření se. Parlament eh, vyjádřil letos jasné stanovisko, kterým přispěl do toho společného boje. Jsou tu velké výzvy zdanění velkých digitálních podniků, které v dnešní době mají obrat, který je vyšší než HDP eh, rozvojových zemí, je tu jasný politický vliv, eh, je naprosto zřejmý a myslím si, že bychom tuto situaci měli regulovat. Myslím si, že třeba tady postupovat v maximální možné míře na mezinárodní úrovni a v době globalizace je třeba se tohoto uchopit na celosvětové úrovni, ale zároveň bychom měli nalézt čistě evropské řešení pro ten evropský mezinárodní kontext. Tady v dnešní době je to zásadní pro těch 500 milionů spotřebitelů, které tu zastupujeme a je třeba vyřešit situaci s velkými digitálními zahraničními podniky. Návrh Evropské komise na ten nahlížíme pozitivně. Už jsme tu nicméně před nějakou dobou zaznamenali ty problémy, s kterými se potýkají e, země EU, zejména ty staré zakládající členské země, Nizozemsko nebo Lucembursko, tu vidí problémy. Často se ale toto konkrétně nezmiňuje. A z hlediska EU by se tedy měly nalézt způsoby, které by jaksi mm, se obrátily proti těm zemím, které vědomně narušují pravidla hospodářské soutěže. Pak jsou tu naopak země, které jsou, řekneme, ochotnější spolupracovat. A samozřejmě je třeba se všech těch návrhů chopit obezřetně, nicméně odůvodnit si jednotlivé postoje, protože tady unikají každoročně miliardy eur a to jsou velké škody, které jdou zejména na úkor občanů, kteří řádně platí daně. Děkuji a nevidím tu nikoho za ENF. Takže nyní bych dal ještě prostor kolegům v rámci Catch the Eye, toto téma je důležité, takže se určitě někdo bude chtít vyjádřit. Já tady sám určitě něco řeknu. Já mám spíše otázky, které bych chtěl položit k těmto tématům a myslím, že komise na ně jednoduše zodpoví, ale je to také v souladu s určitými vyjádřeními, která tu zazněly. Chtěl bych vědět, do jaké míry tu dojde k rozšíření eh, distribuce, zdanění či zisku a nebo do jaké míry se u některých podniků zvýší zdanění. Já jsem to chápal tak, že to bude spíše ta první záležitost, ale vzhledem k tomu, že vedlejší účinky by mohly vést k problémům s dvojím zdaněním, tak bych chtěl vědět, do jaké míry tedy i tento prvek je zahrnut do toho návrhu a zda zvažujete tedy tu možnost problematiky z dvoj, dvojího zdanění. Uh, a pak ještě k tomu, co řekl Darius na úvodu. Soustředujeme se na tu takzvanou digitální ekonomiku a, nebo částní. ale myslím si, že problémem je eh, spravedlivá alokace eh, zdanění. Toto se ne, nevylučuje s digitální ekonomikou. Spíše by se to mohlo popsat jako problematiku prodeje na dálku, kde se jednoduše můžete účastnit na trhu, vytvářet tu tržní hodnotu, mít zisk eh, bez nějaké fyzické přítomnosti. Takže otázkou pak je, do jaké míry působnost toho návrhu by se měla rozšířit a zahrnout tam co nejvíce právě z, té, i z této oblasti prodeje na dálku. No a v neposlední řadě samozřejmě daň z obratu, to je eh, určitá možnost pro zdanění eh, zisku. Někdy to může fungovat, někdy může být příliš nízká, někdy zase příliš vysoká, když eh, podnik dostatečně nevydělává, takže spíše bychom se měli přesunout spíše ke konvenčním způsobům zdanění zisku. Ale i když budeme schopni alokovat ty příjmy, zejména pro tu digitální oblast nebo u prodej prodeje na dálku, tak to budou velké problémy s alokací těch nákladů a pak teprve můžeme přejít k té části zisku. Takže bych chtěl vědět i do jak vážné míry se i tomuto věnujete. A abych nebyl špatně pochopen, já si obecně myslím, že tento návrh je velice dobrý, že přichází opravdu včas, nebo i iž trošku se spožděním, jak poukázal Petr. Rozhodně bychom neměli uh, ztrácet tento problém ze zřetele, protože v některých eh, zemích by to nadále mohlo vést k velkým ztrátám. Takže to bylo z mé strany. Ještě se ptám, zda někdo další se hlásí. Pokud ne, tak bych se obrátil na paní Gromeo z Digitaxu za komisi, aby se vyjádřila a pokud možno také zareagovala na eh, některá vyjádření z diskuze. Děkuji vám. Já se omezím na reakce na ty nejrůznější otázky, které jsem si tu vyslechla a začnu eh, tou podstatnou fyzickou přítomností. To byla otázka týkající se těch Prahů a jak jsme tedy konkrétně k daným Prahům došli. Důležité je si eh, uvědomit ohledně tohoto návrhu a navržených řešení, že potenciálně ve srovnání s dneškem ty velké podniky mohou mít jednu přítomnost v EU, třeba v jedné zemi, nebo v jiných případech ne, vůbec nejsou zastoupeny v EU a potenciálně bychom tu vytvořili tedy celou řadu různých těch podstatných eh, fyzických zastoupení eh, v různých zemích a to by vedlo k administrativní zátěži u těchto podniků. My odhadujeme, Eh, ten dodatečný eh, stále, stále místo usazení pro tu společnost eh, činí kolem 60 až 80 tisíc eur ročně. Takže s těmito Prahy jsme chtěli zajistit, že ty podniky, které budou muset čelit tomuto novému zatížení, budou schopny mít zároveň i profit, aby toto vůbec mohli zaplatit. No a to racionále v pozadí je u těch prahů zajistit aby tedy ten podnik, který je aktivní a má tu lokaci, tak mohl mít daný zisk. Ano, ono je to přísné, obecně se to nemusí uplatnit na všechny podniky, ale chtěli bychom být dostatečně eh, mít vysokou míru, aby to bylo efektivní. A nyní k zdanění digitálních služeb. Tady bych začala také vaší poslední otázkou, kterou jste položil, proč tedy ta daň z obratu a jaké jsou možnosti pro alokace nákladu. Tady je důležité mít na paměti, když jsme tedy vytvářeli tyto daně, tak jsme čelili celé řadě omezení Museli jsme brát v potaz samozřejmě stávající mezinárodní právní rámec, museli jsme respektovat eh, tedy základní svobody v EU, další evropské legislativy, rámec pro DPH, práv, eh, pravidla VTO a podobně. No a díky tomu jsme byli opravdu hodně omezeni, neměli jsme příliš mnoho možností a eh, daň z obratu spadala eh, do tohoto rámce, byla schůdná, zdanění příjmu, to by bylo asi takové přednostní řešení, ale u zdanění příjmu jako takové prozatímní řešení, to by nás vedlo zase na začátek, kde musíme řešit ty stejné obavy jako dnes. Máme stávající mezinárodní rámec, eh, který se zakládá na bilaterálních dohodách, takže navrhovat něco podobného, jako je zdanění zisku, by nás vedlo zase zpátky k těm původním problémům a ne, přišli bychom s žádným přechodným řešením. No a k těmto tedy omezením přáli jsme si, aby ta daň byla také jednoduchá, snadno eh, implementovatelná, protože to mělo být přechodné, přechodná daň a také jsme nechtěli jít eh, cestou takových příliš vysokých daňových úrovních, abychom zajistili spra- spravedlivá, spravedlivé úrovně pro všechny země. No a vzhledem k tomu, že jsme nebrali v potaz náklady podniku, tak jsme si mysleli, že ta 3% by nastolila takovou dobrou rovnováhu. Nezacházeli bychom příliš vysoko, abychom nevyloučili ztrátové podniky z této daně nebo podniky, které mají eh, nízkou profitabilitu což vzešlo i z naší anality, eh, analýzy, tedy, že většina těch podniků jsou vysoce ziskové, tak jsme si přáli nastolit určitou rovnováhu a proto jsme navrhli ta 3 Pak já tady trošku skáču tam a zpátky. Snažím se zodpovědět otázky tak, jak vyvstávaly přidělení eh, zisku v tom strukturovaném řešení a to, proč tak postupujeme, že vlastně následujeme ta stará pravidla. My tady navrhujeme u toho přidělení zisku uspůsobit ta stará pravidla, ta pravidla, eh, eh, prostřednictvím kterého se přesouvají ceny, prostřednictvím té takzvané funkční analýzy a a eh, to by eh, mělo být výhodné, mělo by to také usnadnit eh, tu zátěž na eh, soulad pro podniky a mm, umět přesouvat tedy, nebo zabraňovat umělému přesouvání zisků do nízkoziskových zemí. Byl to řádný způsob tedy, jak zorganizovat to podnikové zdanění Ovšem nemusí se to uplatňovat na všechny podniky. V našem návrhu je to povinné pouze pro ty podniky, které eh, mají obrat přes 750 milionů eur. A pak jsme museli pomyšlet na něco, co bude uplatnitelné pro jiné podniky, eh, které nespadají pod CCTB. No a tady se obracíme nebo spoleháme na ten stávající mezinárodní rámec daňový a tady vlastně tedy zachováváme ten starý nebo stávající systém provádění funkčních analýz a um, platňování analýzy cenového systému a pak uspůsobujeme ta pravidla, aby se do toho odrazila právě i ta hodnota tvořená uživateli. Pak tu zazněla otázka nebo obava týkající se toho, že ta eh, daň z digitálních služeb by se převáděla na další spotřebitel, na spotřebitel nebo jiné podniky. Tady naší odpovědí je tedy ano, může k tomu dojít, samozřejmě podobně jako u každé jiné daně, Ovšem toto není naše hlavní obava. Naší obavou je zajistit to, aby společnosti platily stejnou úroveň daní, aby to byla stejná pravidla. Ano, různé společnosti mohou převádět tu daň na své spotřebitele eh, nebo na jiné podniky, to záleží jak je možné to převádění služeb, ale to není předmětem našich obav. My si přejeme zajistit ten první krok, tedy že všechny podniky budou platit stejnou míru daně. No a myslím si, že toto bylo víceméně vše k těm konkrétním uh, otázkám a možná bych předala slovo kolegovi Bartovi, který by se vyjádřil trochu k té definici digitálních služeb a k té podstatné přítomnosti. Yes, thank you. Ano, děkuji. Pokud jde o tu podstatnou digitální přítomnost, co to teda znamená? Jednak digitální rozhraní, webová stránka, aplikace, které je přístupné pro uživatele a prostřednictvím tohoto rozhraní se poskytují digitální služby. Pokud jde o definici digitálních služeb, tak to je v podstatě kopie definice z eh, nařízení z roku 2009, pokud jde o tuto problematiku, především článek 7, jsou to elektronicky poskytované služby, poskytované přes internet, závislé jsou na technologii, je tam minimální lidská intervence ze strany dodavatele, a pak eh, jsou tam eh, celé seznamy, je tu příloha k tomuto návrhu, která podrobně vysvětluje, o které digitální služby, o které služby jsou považovány za digitální a které nikoli. Takové produkty, software především, existují v onlineovém prostředí, onlineové sklady, to například, to jsou digitální služby. Naopak zboží, které je prodáváno tam, kde například eh, to objednání je provedeno elektronicky. Čili tuto definici jsme tam zahrnuli, je postavená na stanoveném známém kontextu, který je znám daňovým poplatníkům i úřadům zodpovědným za výběr daní. A pokud je o alokaci zisku a CCCTB systém, my si myslíme, že ten systém CCCTB by měl zahrnovat právě tento koncept podstatné digitální přítomnosti. A pokud jde o tu alokaci, ta by mohla být ještě pozměněna, by vzala v potaz férové rvou alokaci zisku i v oblasti digitálních služeb. Jestli dovolíte pouze chvíličku, ještě jedna věc eh, na dvě vaše otázky jsem se nezaměřila. Vy jste hovořil o distribuci daní jiným způsobem, nebo zdá spíše jde o navýšení daní. Je to v podstatě trochu z obojího. Ten návrh ohledně podstatné digitální přítomnosti by měl distribuovat daně jiným způsobem, takže budeme vědět, kde daně platí své podnikové daně. A zároveň ale doufáme, že to navýší daně, protože zde bude méně možností uměle přesouvat zisky mezi jednotlivými jurisdikcemi. A dále to bylo férové předělování daní, což není exkluzivní pouze pro tuto digitální oblast, to je pravda. Zde bych obrátila vaši pozornost opět na náš návrh v oblasti CCCTP, který podle našeho názoru řeší tento problém, i pokud jde o prodej na dálku. Pokud přizpůsobíme tento systém v souladu s podstatnou digitální přítomností, tak by to mělo vyřešit tento problém, protože zdaňovat zisky v rámci CCTTB jsou právě rozděleny těmto jurisdikcím a jedna z těchto částí je i oblast prodeje na dálku, čili tam, kde dochází k prodeji, tak tam by byl i zdanitelný zisk. Děkujeme. Pan předseda a nyní ještě několik minut přejíli si to naši zpravodajové, takže nejprve Dáriuš Nejdříve dovolte, abych poděkoval všem účastníkům této nesmírně zajímavé diskuse. Pouze tři, čtyři drobné poznámky, velice stručně. Cílem celého tohoto našeho cvičení je vytvořit rovné podmínky, to bych vám rád připomněl. Zajistit eh, více spravedlnosti v oblasti daní v EU. A ti, kteří jsou proti této iniciativně, obecně by neměli zapomínat na tento argument, protože pokud zde nic neuděláme, tak to znamená, že souhlasíme se stávajícím systémem. Mnoho předřečníků se již zmínilo o tom, že ten systém je nedokonalý, protože nezajišťuje spravedlivé zdanění a zároveň tvoří mnoho příležitostí pro vyhýbání se daní především u velkých firm. Nezapomínejme na to. A pokud budeme souhlasit s tou první premisou, tak potom se na těch detailech můžeme dohodnout. Ovšem, toto by měl být náš hlavní cíl. Férovější, spravedlnější systém, zajišťující rovné podmínky pro všechny podniky. Druhá věc. Nejde o zdaňování čehokoliv, co je digitální, protože vlastně celá globální ekonomika bude postupně se digitalizovat. Prodej zboží po internetu nespadá po tuto směrnici. Podobně je tomu tak u mnoha jiných služeb, přenos dát a podobně. To není per se samo o sobě předmětem zdaňování tohoto nového nástroje. Cílem komise, pokud jsem to správně pochopil, je zaměřit se na poskytování služeb, které by jinak nebyly nikdy staněny. Distribuce daní kontra zvyšování daně. Zástupci komise řekli to, co já si myslím, že jde o spravedlnější alokování této daňové povinnosti a zároveň na druhé straně je zvýšení, protože některé aktivity budou zdaňovány poprvé a jiné zase s vyšší sazbou. Protože eliminujeme možnost přenesení zisku do jurisdikci s nižším zdaňováním. A ta otázka, zda to danění spadne na bedra daňových poplatníků, víte, tak tomu je u všech nepřímých daní. Nejlepším řešením je zajistit férovou konkurenci, hospodářskou soutěž. Pokud všechny podniky budou muset platit stejné daně, tak tam nebude žádná možnost to nějak přesunout na bedra daňových poplatníků. Prostě podniky se budou muset snažit získat podíl na trhu, jinak oni přijdou a proto bychom tomu mohli takto zabránit. Samozřejmě, že daně mají vždy dvojí dopad. Pozitivní příjmy do rozpočtu a negativní samozřejmě, že to redukuje eh, určité aktivity mm, které jsou zdaněny a to je cena, za kterou, na kterou musíme být připraveni a ta rovnováha by měla být eh, správná řádná pól ještě stručně. Souhlasím s Riošem Rosatým ohledně toho, že jde o efektivní a férové zdaňování o které nám jde v první řadě. Nezapomínejme na to. Na základě diskuze se domnívám, že většina kolegů si je vědoma toho, že zde čelíme zásadnímu problému, který musíme řešit a před volbami poukázat na možnost řešení tohoto problému. Google, Facebook, prostě jsou společnosti, které mají jedny z největších zisků na světě a neplatí dostatečně daně. My přece musíme nalézt způsob, jak to řešit. Vyslechl jsem si mnoho dotazů ohledně implementace. To jsou relevantní otázky. Jde o trochu nové, nepoznané pole a role Evropského parlamentu podle mého názoru je vyslat jasný politický signál, jak postupovat v této oblasti digitální ozdaňování a obecně řečeno podnikové ozdaňování. Zároveň dosáhnout přesvědčivé, proveditelné řešení, které by umožnilo to, že toto stanění bude realitou, je to zatím neprobádané pole, my se do něj musíme pustit, abychom reagovali na problémy neefektivnosti a určité nespravedlnosti. Děkujeme, Pole. Čili tím končíme toto téma, říká pan předsedající. Rád bych poděkoval zpravodaji, stěnují zpravodajové komisi a nyní časový harmonogram veřejné slyšení 10. září, velice brzo. Dále budeme uh, hovořit o návrhu zprávy 9. pozměňovací návrh 16. 10. Eh, to je předložení jejich diskuse 19.11. hlasování v ekonu 3. 12 a na plenárce v lednu 2019 a jenom vám to připomínám, že jde o, jde o konzultační proces. Čili tím jsme dokončili téma 7 a 8 a nyní se dostáváme k dalším dvěma tématům. Evropě poskytala služeb skupinového financování pro podniky a dále trhy s finančními nástroji. Spravodají jsou Ashley Fox za EKR a Karoly Naktegal za ALDE. Máme zde mnoho stínových zpravodajů, proto navrhuje sekretariát asi 8 minut pro každého zpravodaje, takže nejprve dávám slovo Ashleymu Foxovi, prosím. Thank you, President. Děkuji vám, pane předsedo. Návrh nařízení o crowdfundingu je důležitý a vítaný. V době po krizi eh, tento výbor eh, zavedl poměrně mnoho legislativy, a to většinou zvýšilo regulace pro ty, kteří chtějí půjčovat peníze podnikům. E, myslím si, že jsme mohli udělat více pro to, abychom podpořili alternativní financování a vytvořili unii kapitálových trhů. E, tento návrh je příležitostí e, k tomu, abychom toho dosáhli a proto vítám návrh komise. Momentálně existují na jednotném trhu různé režimy, což brání přeshraničním aktivitám a ten panevropský režim nabízí potenciál eh, posílit crowdfundingové aktivity v celé Evropě, aniž bychom narušili fungující eh, domácí trhy. Nicméně domnívám se, že je potřeba provést v návrhu eh, mnoho změn, abychom z něj vytěžili co nejvíce. V mém návrhu zprávy píšu, že vidím pět oblastí, kde by se dalo vylepšit to, co komise předložila. Jsou to tyto práh pro eh, crowdfundingové nabídky, dohled a autorizace národními kompetentními orgány, potom rozlišování mezi jednoduchými a složitými crowdfundingovými strukturami, eh, zavedení eh, prvotní nabídky a potom rovné podmínky pro platformy crowdfundingu z třetích zemí. Pokud jde zaprvé o ten práh, tak já jsem zvýšil limit z 1 milionu euro na 8 milionů euro, aby to bylo eh, v souladu se směrnicí Prospektus. Eh, rád bych eh, se dočkal ještě vyšší úrovně v obou těchto směrnicích. Nicméně rozhodl jsem, že 8 milionů je z důvodu konzistentnosti vhodná částka. Eh, ze svých diskuzí s různými aktéry vím, že tento zvýšený limit zvýší atraktivitu tohoto návrhu, jelikož některé národní režimy už mají teď vyšší limitní hodnotu. Pokud jde o dohled a autorizaci CSP, Nedomnívám se, že ESMA by měla autorizovat tyto platformy nebo nad nimi vykonávat dohled. To by měly mít na starosti národní příslušné orgány. Myslím si, že tato kompetence by, kompetence by jim měla být přiřknuta. A ESMA by měla dohlížet na konzistentnost uplatňování tohoto nařízení. Růz, různost složitosti CSP je důvod, proč komise chce vyloučit složitější struktury a rozlišuje mezi platformami založenými na investicích a na půjčkách. Já bych chtěl roz, rozlišovat na základě, eh, tom, na základě toho, zda platformy eh, ulehčují projekty eh, investorům, anebo zda požadují různá kritéria pro zveřejňování informací. To by bylo u proporčnější, uměrnější nařízení. Nejvýznamnější změna návrhu, kterou bych chtěl provést, spočívá v tom, že bych to chtěl využít jako příležitost k Initial Coin Offerings. Eh, momentálně Evropská unie musí ještě zrevidovat svůj postoj k této záležitosti. Eh, já eh, oceňuji práci národních regulátorů a agentury ESMA a EBA. Vnímám tento návrh jako vynikající příležitost k započetí tohoto návrhu nebo k přinejmenším k nalezení prozatímního řešení. Chtěl bych zachytit tyto, eh, tyto nabídky, které eh, fungují v rámci CSP, kteří jsou prostředníky mezi eh, investory. Tím, že vyloučíme soukromé příspěvky a ICO, které nemají protistranu, bude to pouze platit pro určitý segment trhu s ICO. Potřebujeme ale další krok směrem k uvalení standardů eh, na průmysl, eh, což je eh, vynikající zdroj financování pro technologické startupy. Konečně do svého návrhu také zahrnuji ustanovení pro třetí země. Tento režim vnímám jako vynikající příležitost pro export osvědčených postupů. E, expanze tohoto trhu mimo rámec jednotného evropského trhu by znamenalo nejen posílení investic do evropských projektů, ale také by to znamenalo, že evropští investoři budou mít stejnou úroveň ochrany, když budou investovat ve třetích zemích. Toho do, docílíme tak, že budeme autorizovat třetí země, kteří budou e, splňovat eh, regulaci eh, jednotného trhu, budou-li na něm chtít působit. Eh, pane předsedo, jsme vázáni ambiciozním časovým harmonogramem a chceme se dostat k hlasování ve výboru začátkem listopadu. Já se těším na spolupráci se stínovým zpravodajem a s dalšími, s dalšími kolegy. Podařilo se mi skončit skoro během pěti minut. Děkuji Ashley a děkuji za tu snahu o urychlení. Druhým zpravodajem je Karolín Nachtegal z ALDE, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že tohle je velice důležitá otázka, protože více než polovina Evropanů pracuje v malých a středních podnicích a právě tam probíhá také nejvíce aktivit. Často eh, je problém v tom, že hovoříme o místních, lokálních firmách, malých firmách. A tyto malé firmy jsou nejdůležitějším zdrojem inovací. Máme desetitisíce ambiciozních podnikatelů, kteří denodenně pracují na nových technologiích, kteří je vyvíjejí a kteří řeší problémy, jimž lidé čelí v každodenním životě. A z tohoto důvodu je důležité, aby Evropská unie eh, přispívala eh, svým dílem. Díky internetu už tyto firmy nejsou omezeny hranicemi svých zemí ale k tomu je potřeba eh, nějaký režim a právě o tom tady dnes eh, hovoříme. Já tedy velice vítám návrh o crowdfundingu, protože to je způsob, eh, jakým by firmy mohly získat peníze na investice, pokud je nezískají od bank. Je potřeba mít na paměti, že online crowdfundingové akce by neměly být omezeny eh, hranicemi států. Je ale potřeba dbát na různá pravidla, pokud jsou předpisy odlišné, stěžuje to situaci. Eh, tento problém si žádá řešení. Jestliže firma má úžasnou ideu, nápad na nový produkt a lidé do toho chtějí investovat, pak bychom jim to měli umožnit. Je třeba postarat se o to, aby startupy eh, mohly shánět peníze eh, z celé Evropy, čímž se zvýší pravděpodobnost jejich úspěchu, což bude pro dobro firmy samotné i pro dobro Evropy. Eh, já bych chtěla poděkovat Ashleymu Foxovi za jeho zprávu Eh, jsem velice ráda, že nám ji tu mohl představit. Eh, souhlasím s většinou jeho návrhu, například si myslím, že by bylo dobré zvýšit limitní hodnotu z 1 milionu na 8 milionů, aby to bylo v souladu s eh, ostatní evropskou legislativou měli bychom využívat výhod systému a zviditelňovat je a k tomu bych chtěla ještě říci, že některé platformy jsou velice složité, je k tomu potřeba proporčnější přístup. Moje zpráva je, myslím si, poměrně kompaktní a těším se na další spolupráci s Ashlym a doufám, že se nám to podaří dotáhnout do zdárného konce. Děkuji, Karolín. Nyní dám slovo stínovým zpravodajům za EPP. Jsou dva. Prvním z nich je Ansander. Děkuji, vážený pane předsedo, a ráda bych poděkovala oběma kolegům zpravodajům za jejich návrhy, které nám předložili. Já jsem rovněž nesmírně ráda, že mohu pracovat na této problematice crowdfundingu. Je to inovativní prostředek, nástroj, rychlý, digitální, přístupný v podstatě pro všechny, pro financování podniků, především malých a středních podniků, které hrají zásadní roli na našem území a představují 90 podniků na evropské úrovni právě proto bychom měli nalézt eh, takové inovační prostředky, které umožní toto doplňkové financování. Pokud si přejeme, aby toto nařízení bylo úspěšným, domnívám se, že naše práce by se měla řídit některými hlavními zásadami. Pokud chceme, aby crowdfunding se rozvíjel přeshraničním způsobem, tak musíme především podpořit rámec, který bude jednoduchý, jasný a účinný. Proto si myslím, že bychom měli při tvorbě crowdfundingu zajistit i určitou adekvátní ochranu investorů. V této zprávě Pan Ashley Fox navrhuje různé možnosti, různé cesty. Některé z nich podle mého názoru jsou zajímavé, například to navýšení prahové hodnoty z 1 na 8 milionů nebo vylepšení, pokud jde o komunikační prostředky, marketing, pravidla v této oblasti, zároveň možnosti, aby tato platforma opravdu nějakým způsobem prošla i na radě. Další návrh, o kterém hovoří pan zpravodaj, a který je pro něj důležitý, je například právě záležitost, která se týká prvotní nabídky digitálních měn. Zde já jsem trošku zdrženlivá. My zde nemáme zatím ještě právě rámec na evropské úrovni k tomuto tématu. A proto si myslím, že je příliš brzo, abychom v této oblasti na evropské úrovni pokročili. Tento text si myslím, že opravdu není nejvhodnějším nástrojem pro tento konkrétní problém. Dále jsem identifikovala několik jiných témat, o kterých bych se ráda změnila. Komunikace a marketing. Pravidla v této oblasti. Zde bychom se měli snažit, aby zde nebyla pravidla příliš striktní, která by zabránila komunikacím o projektech, které poskytuje daná platforma na svých webových stránkách. A dále je to finanční účast v rámci různých projektů, které navrhuje. Myslím si, že taková platforma by se měla možnost, by měla možnost účastnit se těchto projektů, protože to vytvoří určitou jistotu mezi investory, především institucionálními investory. Zároveň bych ráda zdůraznila potřebu určitého přizpůsobení některých ustanovení, pokud jde o aktivity či investice různého charakteru, některé na dálku, jiné ne, pokud jde o informace, které se týkají investorů. Pokud chceme, aby crowdfunding v Evropě fungoval bez skandálu, bez problémů, je zásadní, aby osoby, které dělají tato rozhodnutí v oblasti investování do projektu, by měly být informováni o rizicích, především těch, které se týkají možných ztrát. A dále je to otázka, která mě zniklidňuje, ta potřeba ustanovení, pokud je o určité ekvivalenty v této oblasti. V každém případě ale bych ráda poděkovala za práci, těším se na diskuze, které nás ještě čekají a které budou jistě velice bohaté, o tom nepochybuji. Děkuji. Děkuji a druhým stínovým zpravodajem za EPP Tom van de Kandelare. Děkuji vám moc krát, já to vezmu poměrně stručně. Už eh, tu zaznělo mnoho velice trefných postřehů. Myslím si, že tohle je vynikající idea. Musíme využít každé příležitosti k podpoře firem a startupů, aby se mohli odrazit a rozrůstat se. Každou takovou příležitost musíme přivítat, eh, tak jako tomu bylo u prospektusu. Tím jsme vykonali poměrně mnoho a crowdfundingem můžeme vykonat mnoho také. Eh, můžeme tak podporovat zcela neotřelé nové nápady a já souhlasím s těmi zásadami, které vyjmenovala kolegyně Ensander. Musí to být co nejjednodušší, ale musí tam existovat také ochrana investic. Pokud jde o zprávu eh, kolegyně Nachtegal, eh, tak to je opravdu velice kompaktní zpráva a já souhlasím s jejím cílem, kterým je získat eh, na podporu pro návrh komise co nejrychleji. K tomu mohu říci, že má frakce eh, k tomu přispěje a já doufám, že parlament se dopracuje velice rychle ke společné pozici a přeji zpravodajům hodně zdaru. Děkuji za SD. Máme jenom jednoho stínového zpravodaje. Eva Kajli, prosím. Děkuji. Nejprve bych chtěla pogratulovat eh, Ashleymu Foxovi a eh, Karolín za skvělou práci. Podle mě jsme na stejné lodi eh, je potřeba vytvořit nařízení orientované do budoucna, které by umožňovalo uh, finanční toky k projektům, které by mohly zvýšit celkovou produktivitu Evropské unie a také posílit její konkurenceschopnost v průběhu čtvrté průmyslové revoluce. Pokud jde uh, k tomu textu samotnému, chtěla bych říct si několik věcí. Za prvé, vítáme návrh zpravodaje na zvýšení uh, limitní hodnoty z 1 milionu na 8 milionů ročně to jsme navrhovali i my, takže s tím rozhodně souhlasíme. Pokud jde o ICO, tak souhlasíme s původním přístupem zpravodaje a myslím si, že o tom ještě budeme muset diskutovat detailněji v následujících týdnech. Z techničtějšího hlediska bych chtěla dodat ještě pár věcí musíme brát velice vážně transparentnost a ochranu investic musíme být ambiciozní, crowdfunding má značný potenciál a nesmíme si dovolit selhání trhu, eh, morální riziko, Eh, a podobně asymetrické informace. Takže eh, informace pro investory jsou velice důležité, proto volíme přístup, který by eh, byl takový, že iniciátor projektu by musel zveřejňovat finanční informace a kromě toho crowdfundingové platformy nemohou fungovat jako neregulovaný poskytovatel platebních služeb. Takže je potřeba to explicitně v nařízení zmínit. Crowdfundingové platformy by měli eh, indikovat pomocí ekonomických signálů, že jednají v souladu se zájmy lidí, kteří do nich vkladají své peníze. Můžeme se tak například bavit o možnostech určité platformy investovat do eh, určitých projektů a také e, případně e, další věc bych chtěla dodat. E, crowdfunding nesmí být rizikovým kanálem financování pro startupy a malé a střední podniky, takže chceme minimalizovat fluktuaci cen a chceme poskytovat stabilitu. Dále Cílem je nezávazná, eh, nezávazné vyčíslení hodnoty firmy pro sekundární transakce na trhu. To si myslím, že by bylo prospěšné. A pak mám ještě k otázce eh, governance eh, drobný komentář. Návrh komise se řídí podstatě tím, že půjde o 29. režim. Při konzultacích se stakeholdery ale vidím, že ti také favorizují tento přístup. Nicméně ESMA musí hrát zásadní roli a musí se starat o to, aby harmonizované prostředí skýtalo potřebnou ekonomickou efektivitu v tomto eh, regulatorním prostředí. Musíme tedy najít způsoby, jak ještě více posílit její roli. A poslední bod, eh, pokud jde o tu ekvivalentnost třetích třetích zemí, tak to já vítám. Chápeme ekonomické důvody tohoto návrhu, nicméně domnívám se, že v příštích týdnech se ukáže, jak by to mohlo fungovat v praxi. To je od nás prozatím všechno. Ještě jednou děkuji zpravodaji za jeho, za, zpravodajům za jejich práci a těším se na spolupráci s kolegy z ostatních stran. E, ještě bych chtěla něco stručně říci k tomu druhému textu. Ten je pro nás víceméně v pořádku, ale velice by nás zajímala jasnější zpětná vazba ohledně ekonomických důvodů, proč komise navrhuje vyloučení eh, entit s licencí MIFID z, tohoto, eh, z této regulace o crowdfundingových službách. Děkuji, Evo. Eh, Předpokládám, že oba zpravodajové nechtějí hovořit z pozice stínových zpravodajů, je to tak? Ano, e, chybí nám někdo ze, ze zelených, jestli se nepletu, právě tak z GUE, takže slovo má Markovali Valis, EFDD. Děkuji, pane předsedo. Také já chci poděkovat zpravodajům za jejich příspěvky i stínovým zpravodajům. E, konkrétně k návrhu Návrh komise o skupinovém financování pro podniky je zajímavé, protože to vlastně posiluje eh, situaci inovativních podniků, začínajících podniků, které nemají často přístup k tradičním zdrojům financování. A co se týče Prahu a těch ICO, nemyslím si, že by ten práh byl nezbytně důležitý když se snažíme rentabilizovat tu investici prostřednictvím nekonvenčních kanálů. Nemyslím si, že by bylo zapotřebí stanovovat nějaký práh. Spíše umožnit vysledovatelnost těch prostředků, aby nedocházelo k praní kapitálu což tedy eh, k čemuž běžně dochází v dnešní době v případě takovýchto inovativních nástrojů. Takže potřebujeme najít nějaké řešení vysledovatelnosti spíše než stanovovat Prahy, protože to nepovažujeme u podobného nástroje za důležité. A co se týče dohledu, Tady jsme spíše pro takový přístup, který posílí tu základní roli národních orgánů a necentralizovat to do jednoho orgánu. Příslušné národní orgány navíc mají kompetence i zkušenosti, které jim umožní spíše lépe regulovat než nějaký jediný regulátor, který by mohl spadnout do střetu zájmu. No a pak k těm subjektům, které třeba financovat. Italské orgány již mají určitá pravidla ohledně crowdfundingu. A to vedlo k tomu, že bankovní subjekty eh, vlastně se účastní eh, tohoto procesu. A ovšem tady záměrem je spíše se vyhýbat tomu konvenčnímu kanálu, tedy přechodu přes ty banky. V tom italském způsobu, kdo se chce účastnit na crowdfundingu, tak vlastně musí eh, počítat s 5% eh, nějakého partnera bankovního. To má být zaručené. Ovšem, toto já nepovažuji za správné. Takže bychom měli nalézt nějaké řešení tohoto problému. A ještě jedna věc, která je zajímavá, a to, že eh, tento parlament by měl směřovat orientačně do budoucna, takže bychom měli najít takové řešení, které bude tedy odolné i do budoucna. Nevidím tu žádné další stínové zpravodaje a myslím, že se hlásí Nina Gill. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat zpravodajům za zprávu Myslím si, že je to kvalitní návrh, který tu máme předložený a doufám, že bude dále stimulovat tento způsob získávání kapitálu v nadcházejících děte- letech. Co řekla Karolin? Měl by být zvláště na pomocný startupům máme tu ten eh, návrh eh, a v dnešní době je tu 28 odlišných režimů po EU. Myslím si, že to je příliš mnoho bariér pro využívání a myslím si, že je třeba zajistit v obou zprávách, aby to byly dostatečné pobídky a správná úroveň ochrany investorů. A ještě poslední připomínka se týká třetích zemích. Už jsme se toho tady dotkli. Ohledně tedy Spojeného království a výstupu z EU, vzhledem k tomu, že tedy si přejeme budovat ECNU, tak ten celoevropský režim by měl umožnit těmto crowdfundovým platformám, aby byly také způsobilé pro přitahování investic do EU. Já nevím tedy, zda tato možnost je plně pokryta ve vašich zprávách, takže budu ráda, když mi na toto odpovíte. Děkuji, Nino. A zdá se, že se nikdo další nehlásí, takže já bych opět předal slovo našim stínovým zpravodajům. Možná v první řadě by začala Karolín, která tu něco dodá. Děkuji, pane předsedo. V první řadě samozřejmě chci poděkovat kolegům za jejich připomínky a opravdu se těším na společné jednání a konkrétně k tomu, co řekla Nina a těm třetím zemím. Tady bych samozřejmě ráda šla více do hloubky tohoto tématu. Je to složité téma a možná společně bychom se na to mohli podívat a najít nějaké společné řešení. Tedy těším se na to nadcházející jednání a doufám, že se nám podaří obě ta témata úspěšně dokončit. Děkuji, no a v neposlední řadě ještě Ashley Fox, jakožto zpravodaj, prosím. Děkuji, pane předsedo. Také chci poděkovat kolegyni zpravodajce a dalším stínovým zpravodajům za přispění. S Karolem souhlasím když tu vidí tu potřebu umožnit malým a středním podnikům, aby jednodušším způsobem získávali prostředky. To byl ten hlavní problém malých a středních podniků od krize a toto by jim mělo hodně na pomoci. Aleksandr, vy jste eh, řekl, že potřebujeme jednoduchý eh, fungující rámec. Doufám, že se nám to podaří a ty vaše výhrady ohledně znění toho návrhu, ohledně ICO, tak doufám, že se nám společně prostřednictvím vašich návrhů pomůže najít takové řešení, které tedy uh, bude řešením pro tyto obavy. Také vám děkuji za podporu zahrnutí těch ICO. Myslím, že všichni stínové, stínoví zpravodajové průřezově přes politické strany mohou něco navrhnout. Dál zmiňujete transparentnost v ochraně investorů. Ano, to je velice důležité a budu se zase těšit na konkrétní návrhy, které byste k tomuto mohli mít, abychom je zapracovali do návrhu. Pane Vali, vy zmiňujete, tu možnost zacházet za těch 8 milionů prahové hodnoty. Nicméně já si myslím, že to e, si nevyslouží podporu většiny. Nicméně uvidíme, čeho se nám podaří dosáhnout. Nina, vy zmiňujete tu otázku třetích stran a možné ekvivalence třetích zemí. To je pokryto ve zprávě, nicméně není to jenom ohledně Brexitu. Týká se to toho, že by Evropská unie mohla mít tedy malé a střední podniky, kterým by se zajistila co nejširší možnost financování, ať je to ze Spojených států, Švýcarska nebo Spojeného království po konci března příštího roku. Myslím, že můžeme na tento návrh nahlížet tím způsobem, jak umožnit další možnosti pro malé střední podniky v Evropské unii tím, že rozšíříme tu škálu v prostředku. Pane předsedo, ještě bych chtěl vyzvat všechny stínové zpravodaje a členy výboru, aby diskutovali tedy na toto téma ohledně zahrnutí ICO. Bude tu zasedání na takového téma v úterý 4. Eh, ve 16.30. Já budu předsedat tomuto zasedání a rád si tam vyslechnu další návrhy a další diskuzi na to téma ICO. A opravdu se těším na další spolupráci na tak ambiciozní téma. Děkuji, Ashley. Tímto můžeme tedy eh, uzavřít eh, projednání těchto eh, dvou textů zprávy, jak jste si právě vyslechli. Další příležitost tu bude jen za několik málo dní, už 4. září, jak řekl pan zpravodaj. Pak 11. září má lhutu pro pozměvací návrhy zhodnocení pozměňovacích návrhů 8. října, hlasování na výboru Ekon 5. listopadu a hlasování na plénu bude ještě potvrzeno. Ještě jednou vám opravdu děkuji za tu namáhavou práci, že se snažíte co nejrychleji toto vše dokončit. No a vzhledem k tomu, že máme předstih, tak si eh, poskytneme 25-minutovou přestávku, proběhne 15-minutová rozprava o rozpočtu a poté přistoupíme k hlasování. Děkuji. So.